Um, Děkuji vám, kolegové. Eh, já bych eh, chtěla vás požádat, abyste opustili sál, pokud nechcete být přítomně na vysvětlení hlasování. You, the... Děkuji vám, kolegové. Tak je čas zajít, eh, začít eh, vysvětlení hlasování a já dám slovo na jednu minutu panu Maulu. Mr. Malu. Pan Maulu, prosím. 664 křeslo 664. I give the floor to Mr. Gutierrez. V tom případě dávám slovo panu Gutierrezi Prietovi. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský parlament žádal silnou legislativu, aby Evropská komise chránila své obchodní značky, zejména um, značky malých řemeslníků, jako třeba uh, specifickou keramiku. A proto potřebujeme, aby Evropská komise předložila iniciativu, aby tyto věci se nestrácely. Jsou na ně vázány tisíce občanů kteří potřebují legislativní akci ze strany Evropské komise právě proto, aby zachovali své pracovní příležitosti v těchto tradičních výrobách. Zatím je to zablokováno na radě ale my musíme přece chránit naše produkty i nezemědělského původu. Proto žádám Evropskou komisi, aby vzala na vědomí takřka jednomyslný hlas Evropského parlamentu, aby chránila občany, chránila drobné řemeslníky, aby je chránila před nekalou konkurenci, která přichází z jiných částí světa která se týká zejména ochrany kvality jejich produktů řemeslných, místních. Děkuji vám. Thank you for one minute, madam. Děkuji. Nyní paní Šojdrová na jednu minutu

vzdělávací a odborné přípravy a vybízí členské státy aby využívaly finanční podpory. děkuji. Děkuji vám. A paní Steiler na jednu minutu. Děkuji, eh, Já bych eh, chtěla poblahopřát eh, paní Rozie k těm šesti stům hlasům, které byly pro já zastupuji Skotsko v Evropském parlamentu a pro nás je skutečně eh, důležité, poněvadž my jsme periferní oblasti a my máme Tweed, eh, skotský tartan a tak dále. Eh, v globalizovaném světě a ve světě výsev, jako jsou vlastnická práva a tak dále. Toto je velice vítané. Důležitý je také fakt, že velká většina poslanců eh, v tomto parlamentu eh, toto podpořila, tedy rozšíření geografické ochrany pro nezemědělské výrobky. Eh, my určitě máme také podporu rady a nyní je tedy na ně vyvíjen tlak stejně jako na komisi. Děkuji paní Gill na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vytvoření celoevropského systému ochrany geografických indikací už prokázalo, jak je životně důležité pro mnoho z našich zemědělských produktů. A nyní je důležité, že se tatáž ochrana rozšiřuje na autentické lokální produkty. Samozřejmě eh, definice se zatím velice různí eh, v českých zemích a proto je skutečně třeba, abychom zde měli evropskou úpravu. Proto já jsem hlasovala pro rozšíření těchto geografických indikací. Eh, West Midlands. My jsme velice známi jako region, kde je mnoho Eh, spotřebováno mnoho čínských výrobků a ono je velice důležité, aby autentické produkty eh, eh, nebyly ohrožovány cenami levných kopií. Toto je důležitá součást našeho kulturního dědictví a zaslouží si to řádnou ochranu. Ano, děkuji. Paní Morway. Děkuji vám. Já jsem tuto zprávu podpořila. A důvodem je zejména to, že chci poukázat na pravidla platná v Maďarsku v této souvislosti. Tato pravidla, tato e, právní úprava říká, že e, je třeba chránit produkty, které jsou charakteristické pro národ nás velice těší, že eh, je velký zájem o Maďarsko a myslím, že je také správně, aby se takto chránili mnohé pro nás charakteristické produkty a výrobky. Já bych také mohla poukázat na osobnosti, jako je Huňády nebo Ferenc Pucháš a další osobnosti maďarské kultury a historie. Prosím, pamatujte na to, že je to vždycky jedna minuta. Pan Šoltes. Hvala za besedo. Sam jsem torej mnenja. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že ochrana geografických indikací pro nezemědělské produkty je eh, dobrý nápad, poněvadž to povede k lepší transparentnosti a eh, spotřebitelům umožní eh, lepší rozhodování. Chtěl bych zdůraznit, že geografická identifikace nevede automaticky k vysledovatelnosti k tomu by bylo zapotřebí zavést další eh, opatření. Eh, a tady hovořím o kontrole trhu a bezpečnosti produktů. Pro zelené je tady jedna důležitá věc. Vlastně nedostatek. Není zde

Já jsem podpořila tuto iniciativu na rozšíření um, ochrany eh, původ, zeměpisného původu na nezemědělské produkty. Nezemědělské produkty, stejně jako zemědělské produkty, jsou eh, motorem ekonomického růstu. Je to inovativní eh, přístup ehm, k tradicím každého regionu, je to způsob, jak propagovat evropské hodnoty a musíme o to usilovat. Je to také o hledání nových pracovních míst, o podpoře malých a středních podniků, řemesel v zemědělských oblastech i v ostatních segmentech EU. V Chorvatsku můžeme nabídnout mnoho a mm, mm, mnoho nezemědělských mm, i zemědělských produktů, které mají vysokou kvalitu, například mandarinky z neretvy, klobásy, olivový olej a podobně. Eh, také máme nezemědělské produkty jako mm, dřevěné hračky, krajky a podobně. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem hlasoval pro tuto zprávu a byl eh, jsem přítomný té diskusi a je jasné, že většina mm, poslanců byla pro a byli jsme toho svědky při hlasování. Měli jsme 694 hlasů pro a není pochyb o tom, že tato ochrana chránila eh, tato zeměpisné označení pomohlo zemědělským produktům i jiným produktům a pomohlo by to mm, zvýšit tržby, což bude chránit pracovní místa a vytvářet bohatství. Jak řekl Spravodaj, já doufám, že komise vyvine veškeré úsilí aby, a předloží návrhy této oblasti co nejdříve. Děkuji, paní Pekin. Děkuji. Vážení kolegové, my jsme přijali zprávu z vlastní iniciativy která znamená, že Unie a členské státy budou schopni eh, používat zeměpisné označení pro nezemědělské produkty stejně jako u zemědělských produktů, jako je maso nebo sír, tak to chceme rozšířit na nezemědělské vysoce kvalitní produkty z Itálie a odjenut, eh, všelijaké lokální produkty, včetně keramiky a podobně. Pokud tento systém bude zaveden, pomůže bojovat proti eh, padělání a současně propagovat evropské produkty ve světě. Proto bude užitečné, eh, mm, aby eh, my si domníváme, že zařazení na ten seznam by mělo být zdarmo, neměl by stát peníze. O tom bychom měli hlasovat. Pan Mamenkinis, děkuji. Ochrana eh, zeměpisného označení, její rozšíření na nezemědělské produkty, nezemědělské produkty je eh, důležitá, eh, pomůže chránit spotřebitele, budou lépe schopni se rozhodovat, lidé budou schopni více spoléhat na kvalitu

se. Pan Maulu, prosím. Grazie, presidente. Considero straordinariamente Děkuji vám, paní předsedkyně. Je mimořádně důležité, že jsme dnes tuto zprávu schválili. A já bych si přál, aby komisie začala nyní konat a zůstala u tohoto tématu, aby vytvořila dobrou legislativu. Domnívám se, že zejména pro dánské dějiny 100 leté sochy eh, se také musí chránit. Je třeba chránit ty malé řemeslné výroby, aby zůstaly konkurenceschopní. Kvalita je rozhodující v konkurenci. Děkuji, to je tedy konec diskuse o rozšíření měpisné ochrany na zemědělské produkce. Nyní přecházíme ke zprávě Michailova. Slovo má paní Morva na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě jsem hlasovala za, aby Řecko dostalo více prostředků z evropského rozpočtu. Avšak tak, jak už jsem se o tom zmínila ve svém předešlém příspěvku, ráda bych, aby řečtí občané také kontrolovali, jakým způsobem tyto prostředky budou vynakládány. A pak, když uvidí, že mm, se financují korupční projekty z evropských peněz, to by měli okamžitě hlásit, tak, jak se to učinila i já tenkrát, když došlo k manipulacím v Maďarsku v souvislosti s nákupy půdy. E, já jsem totiž zjistila, že evropské prostředky, evropské dotace e, podléhaly manipulacím a jakož i nájemné smlouvy. A tento problém jsem eh, nahlásila Evropské komisi a ta se obrátila na OLAF. Respect the speaking time, Madam Mallard. Prosím, respektujte řečnickou dobu. Dnes jsme podržali konkrétné měry a změny regulativy. Eh, my jsme podpořili dnes konkrétní opatření a také jsme změnili eh, regulační rámec, tak aby Řecko mohlo rychleji absorbovat evropské fondy. Eh, také víme ovšem, že i eh, další členské země měly potíže eh, s financováním investičních a rozvojových projektů. A potíže především činilo předfinancování. Proto já bych apelovala na Evropu, aby také pomáhala s absorpcí evropských peněz jiným členským zemím, zejména tam, kde již byly proto ustaveny speciální útvary v Evropské komisi. Je ovšem třeba také zjednodušovat regulační eh, rámec tak, aby implementace evropských fondů mohla být co nejkonkrétnější a nejrychlejší. A my apelujeme také na vlády, aby zjednodušovaly implementační pravidla. Pan Kelly. Já bych eh, chtěl hovořit na, eh, tedy jménem EPP. Eh, my jsme byli trošku kritičtí eh, s panem, vůči panu Ciprasovi, ale já myslím, že, že on tedy si odsouhlasil určitý balíček a byl znovu zvolen. Eh, já jsem z Irska, takže vím, jak velké jsou ty problémy, ovšem skutečně eh, dodržovat, eh, co má být uděláno, to přináší plody a já bych byl velice rád, kdyby se ten irský scénář opakoval také v Řecku

Mamikins. Tento návrh se týká pomoci Řecku, tak aby ehm, si mohlo získat větší prostor, to znamená, ehm, aby se nemusel být ehm, příliš vysoký podíl vlastního financování a týká se to tedy období 2007 až 2013 a zejména pomoci v oblasti investiční. Takováto pomoc je samozřejmě nezbytná eh, nejenom obecně, ale také proto, aby eh, řecká ekonomika posílila svou konkurenceschopnost. Hlavním cílem nicméně je pomoci řecké vládě při implementaci reform, které by umožnily eh, Řecku

Eh, právě rezervy nebo zálohy mm, což je tedy rozpočtový dopad eh, pro letošní rok i pro ten příští rok jsou poměrně malé peníze vůči tomu že se skutečně může nastartovat hospodářský růst za jasně daného ovšem regulačního rámce <clears throat> a za situace kdyby rovněž a to trochu tomu usnesení vyčítám kdyby více byl podmíněn eh, převod těchto prostředků na plnění konkrétních domácích úkolů ze strany řecka tak aby i tento potenciál opět nebyl jenom promrhán. děkuji. Mr. Marias. Pan Marias. Děkuji. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože opatření, která se schvalují pro podporu Řecka, jsou zcela zásadní. Řecko je země, která trpěla díky memorandu, které uvrhlo Řecka do bídy a e, snížilo to veřejné investice. Bez veřejných investic nelze mít spolufinancování ze strany Řecka, to znamená, Řecko nemůže absorbovat komunitární, tedy evropské fondy. Tato pomoc je zásadní pro to, abychom mohli dospět k pokroku a aby e, Evropa a také odstranila eh, tu chudobu, ke které přispěla díky působení trojky. Je třeba pomoci řeckému lidu, protože eh, když eh, byl lid uvržen do bídy, je třeba dát mu teď prostředek, který ho zase ozdraví. Děkuji. Nyní přecházíme k vysvětlení zprávy Teocharos. Slovo má pan Posmíšil na jednu minutu

Já jsem hlasoval pro tuto zprávu a nebylo to obtížné. Většina poslanců parlamentu bylo také pro. 506 pro. Na eh, lokální úrovni se odvádí většina, vě, větší část té práce a lidé jsou s tím spokojeni. Zlepšují se tím životy lidí a lidé tu lokální eh, vládu uznávají. Mm, co se týče centrální vlády a diktátorů, tak často jsou ty prostředky špatně vynaloženy. Je to dobrá zpráva, pomůže rozvojovým zemím mm, využít prostředky způsobem, jakým potřebují. Děkuji, pan Manikins. Jak všichni víme, Evropská unie je jedním z největších dárců světa, je to jeden z nejbohatších regionů světa. Je naší povinností eh, poskytovat pomoc jiným. Jeden eh, ze způsobů je spolupráce s místními orgány. Regiony mimo hlavní město eh, poskytují nebo zajišťují ten hlavní rozvoj dané země. Proto je důležité sdílet naše bohatství s regiony, nezapomínat na periferii. To platí pro všechny země, nejenom eh, pro rozvojové, ale i pro můj zemi eh, Lotyšsku, kde máme velké rozdíly mezi hlavním městem Rigou a mm, regionem Flagelou, který je nejchudším regionem.

igennel szavaztam most is hlasovala azért mert zprávu ze stejného důvodu jako minule. Jedná se o evropské prostředky a tyto evropské prostředky musí být vydávány správným způsobem a nikoliv rozdělování mezi za kulisami. Teď bych se ráda vrátila k bodu, kde jsem přestala u mého posledního příspěvku. Přesně k tomu totiž došlo v Maďarsku se získáváním prostředků eh, ze zemědělských dotací. Já bych chtěla všechny přimět k tomu, jak v Evropě, tak v Africe, aby dbali na to, jakým způsobem jsou tyto prostředky vydávány a malý důkaz pro to, že byly zneužity, mají se odprátit na odpovídající úřady. My už jsme se obrátili na Evropskou komisi, komise se obrátila na OLAF a OLAF nyní zahájil vyšetřování. Děkuji. Tím končí vysvětlování hlasování a přerušuji zasedání do 15. hodiny. Děkuji.